Dostáváme se k hlasování. Ach so. Äh, Frau Koraza Bild hat. Paní Corazza Bild se hlásí, má tedy procedurální připomínku. Paní Corazza Bild, je to procedurální připomínka, prosím. Děkuji, pane předsedo. Jak jistě víte, uplynul měsíc od té doby, co se tady ukázal ten volební podvod paní Le Pen. Mnoho kolegů, včetně mě, by rádo vědělo, jaký je statut vyšetřování, které probíhá, zejména pokud jde o pana Masal de Graf, který spolupředsedá eh, eh frakci a e, dále spolupředsedy Front National. Chtěla jsem se zeptat, zda e, hodláte svolat, e, na, přivola, předvolat na slyšení i paní Le Pen, vzhledem k tomu, že ta předsedá skupině Evropa národů a svobody. Děkuji. Frau Corazza Paní Corazza Bild. Já jsem eh, eh, k tomuto eh, chybnému a nesprávnému hlasování provedl vyšetřování nejdříve v, pan, v případě pana kolegy de Grafa. Vyslechl jsem si ho a on uznal, jeho hlasování bylo nesprávné a já teď musím rozhodnout o sankci. Zatím jsem nerozhodl, jaká sankce to bude, ale nějaká sankce skutečně bude. Pan de Graaf eh, sdělil, že uznává eh, svoji chybu a že také přijme sankci. A já jsem také eh, si vyslechl pana B, eh, kde eh, bylo tady vůči němu obvinění, že hlasoval za paní Le Pen v její nepřítomnosti a on toto popírá, říká, že se tohoto nedopustil. Na to jsem příslušné kolegy a kolegyně, kteří mě napsali, že viděli, jak tento kolega hlasoval za paní eh, Le Pen eh, Požádal jsem tedy o eh, rozhovory s tyto kolegy, mimo jiné i vás, a všichni eh, mě vyhověli a ujistili mne v, v zápisu, který bude podepsán a také příslušnými kolegy, eh, že trvají na tom, že skutečně viděli, že za ní hlasoval. Jakmile toto vyšetřování eh, uzavřu, panem, s panem Baem se znovu setkám a poté rozhodnu. Jsme zde v situaci, kdy čtyři nebo pět kolegů říká, že se to stalo a on tvrdí, že ne. Eh, vyšetřování eh, týkající se paní poslankyně Lepenové jsou v takové fázi, že mě bylo řečeno, že ona v době, kdy údajně za ní hlasoval pan Baj, eh, byla v sále. A to znamená, že já ji musím vyslechnout. Jde o to, jestli věděla nebo nevěděla, že kolega oni za ní hlasuje. Eh, to, že eh, předseda eh, nějaké straně to nehraje roli, ale já samozřejmě budu muset toto řešit a jakmile to bude rozhodnuto, provedu příslušné sdělení. Prosím. Já jsem se již dříve ptal, poněvadž toto hlasování bylo velice těsné, takže možná, že tam stačilo rozdíl jednoho hlasu. Eh, mě, já se ptám, jestli jste přeskoumal, které hlasování bylo tímto postiženo a eh, jestli tedy mohlo dojít ke změně té hlasování tímto podvozem. Eh, pane Kramere, my jsme vaše upozornění vyšetřili a v žádném z inkriminovaných případů nešlo o velmi těsné hlasování. Čili tam, kde pan de Graf nebo pan B hlasovali hlasovali za paní Le Pen, eh, nedošlo tímto nesprávným hlasováním ke změně volebního výsledku. Pokud by k němu došlo, tak to by byla samozřejmě daleko závažnější situace. Prosím. Pane Goneši, prosím. Merci, monsieur le président. Monsieur le président, je suis un... Pane předsedo, já jsem již dlouholetý uh poslanec, moje prostata se eh, zvětšuje, energie se snižuje. A eh, to hlasování trvalo dvě a půl hodiny ten den. Prosím vás, jaké ustanovení umožňuje, aby moje politická přítomnost byla zajištěna navzdory e, fyziologickým potřebám, které musím uspokojit. Jsou to prostě přirozené potřeby a abych přitom zůstal v křesle na svém místě. A toho 10. října, eh, eh, kdy to bylo 84, kdy eh, kolegyně Trotman, socialistická poslankyně, hlasovala za až 160 poslanců a poslankyně její skupiny, kteří je tam nebyli. A pro, proti porušení valného schromáždění, ústavě a zákonu, kterým se řídí delegace. Děkuji. Já. Verehrter Kollege eh, Vážený pane kolego Golniši, eh, proces stárnutí je samozřejmě obtížný postup a týká se všech orgánů od hlavy až k patě. Takže v tomto smyslu eh, skutečně stojí za to podiskutovat o tom, jak bychom vám mohli pomoci. Já s frakcemi, já toto provedu, eh, proberu ještě jednou s frakcemi. Herr Teurer. Pan Teurer. Herr Kollege Teurer. Eh, pan kolega Teurer se vzdává svého hlasu. Dobře, děkuji vám. A to znamená, že můžeme přejít k hlasování a sice o zřízení zvláštního výboru pro eh, k dohodám o zdaních. Eh, dostali jste tedy toto dnes dopoledne a hlasujeme po jménech o tomto. Hlasovali jste všichni, prosím. A hlasování tím končím. Přijato a to znamená, že rozhodnutí je takto platné. E, prohlašuji tento výbor za e, ustavený a také jmenování znovu Nyní se dostáváme ke zprávě dohoda EU Lichtensteinsko o zdanění a promiňte, e, My jsme e, tady měli mít dvě hlaš, hlasování. Jedno o zřízení výboru a druhé o jeho obsazení. Nebo se mýlím? Sekunde, Sekunde. Ja, das wusste ich noch. Also bitte, bitte Die Abstimmung war korrekt, das... Hlasování eh, bylo správné a to druhé je eh, jmenování eh, po, tém, po tom hlasování, čili jednali jsme korektně. A nyní se dostáváme ke zprávě zprávě Sandra Lonese dohoda EU Lichtenštejnského zdanění příjmu z úspor ve formě příjmu úrokového charakteru. Eh, zahajuji toto hlasování po jménech. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zpráva je přijata a blahopřejeme zpravodaji. A nyní se dostáváme ke zprávě Mecola Keller. Pozměňovací návrh 1 po jménech. Zahajuji toto hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Původní text odstavce 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Musíme prověřit. Eh, elektronické prověření. Hlasovali všichni. Končím tedy toto hlasování. Přijato. Původní text odstavce 4 první část je pro, proti, zdrželi se, přijato druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní odstavec 5 první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato druhá část pro, proti, zdrželi se,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 zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. Odstavec 18, dvě části, první část pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. Odstavec 19 na dvě části, první část pro, proti, zdrželi se, přijato druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 21 na dvě části, první část pro, proti, zdrželi se, přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato, odstavec a tak prověříme elektronicky. Druhá část, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Eh, pardon, eh, zamítnuto. Eh, oslavec 23. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, eh, přijato. 26. Kdo je pro, proti, zdrželi se, musíme prověřit. Zahajuji hlasování, hlasovali všichni, končím hlasování, přijato. Odstavec 28, dvě části, první část pro, proti, zdrželi se, přijato druhá část pro, proti, zdrželi se, také přijato, odstavec 30 pro, proti, zdrželi se, Prověříme zájmy hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 31. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Myslím, že to byla většina, ale můžeme to přeskoumat, když si přejete. Ano? Dobře, 31, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 32 na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se. Přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Přijato. Odstavec 35 je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Nyní úvodní ustanovení 4 na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se. Přijato druhá část pro, proti, zdrželi se. Tak to je nepřehledné, prověříme elektronicky druhá část. Zahajuji hlasování, hlasovali všichni, končím hlasování a je to přijato. Eh, zdůvodnění C, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Zdůvodnění L na dvě části, první část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Dobrá, prověříme. Zahajuji toto hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Zdůvodnění O na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se. Přijata druhá část pro, proti, zdrželi se. Přijato zdůvodnění Q. Prosím. Chcete to prověřit? Dobře, prověříme tedy druhá část O. Elektronicky hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Nyní zdůvodnění Q. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? A je tam, myslím, stejná většina, ale pro jistotu prověříme. Q. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to schváleno. A teď se dostáváme eh, k rezoluci celkové v této pozměněné podobě. Zahajujeme novité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A zpráva je přijatá. A teď se dostáváme ke zprávě paní Deli o udržitelné městské eh, mobilitě. Odstavec číslo jedna, zahájí hlasování, hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. Odstavec pět, eh, elektronické hlasování, zahájeno, končím hlasování. Přijato. Odstavec 6, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 8 po jménech za hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 9. Eh, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 10. Kdo je pro? Proti? zdrželi se přijato, 11 pro, proti, zdrželi se. Prověříme elektronicky, odstavec 11, zahajuji hlasování, hlasovali všichni, končím hlasování. Sváleno. Odstavec 17, jmenujte hlasování, zahajuji hlasování, hlasovali všichni, končím hlasování přijato odstavec 18 po jménech zájí hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 20 po jménech zájí hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. Osavec 25 E, nech zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Oslavec 27 na dvě části. První část je pro, proti, zdrželi se. Přijato druhá část, to je pro, proti, zdrželi se přijato. Odstavec 28 na dvě části. První část po jménech zájmy hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Druhá část po jménech zájmy hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 32. Po jménech na tři části. První část zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Druhá část zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato třetí část po jménech za hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 36, eh, jmenovité hlasování. Zahajuji toto hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato na dvě části původní text. První část po jménech zájí hlasování. Končím hlasování. Přijato druhá část po jménech zájí hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. Odstavec 44, první část po jménech zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část, to je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní za odstavcem 45, pozměňovací návrh 1, po jménech zahajuji. Pardon, pardon, moment. Paní kolegyně? A. Děkuji vám, pane předsedající Ten pozměňovací návrh, o kterém se má nyní hlasovat, je skutečně důležitý, protože se jedná o skandál s Volkswagenem a víme, že tu jsou stále ještě jsou subvence na ehm, fosilní ehm, motory. A kdo má tedy eh, fiskální výhody a a chceme snižovat používání eh, tradičních paliv a motory na tradiční eh, paliva, tak my proto kolektivně navrhujeme prostřednictvím toho pozměňovacího návrhu, aby členské státy skoncovaly s veřejnými subvencemi pro fosilní paliva. Prosím o klid v sále. Eh, prosím, pane kolego. Thank you, Mr. President. Sorry, that was a political... Děkuji. To byl politický projev, to nebyla žádná technická připomínka. A jestliže naši eh, vypové mají to, tyto věci rozhodnout, tohle byla politická poznámka a rozhodně ne technického charakteru. Děkuji. Kolege, die... Vážený pane kolego, paní kolegyně Deli je zpravodajkou, takže eh, má právo si vyžádat slovo. Eh, přísně podle jednacího řádu eh, jim slovo musím dát, ale samozřejmě ne pro politická prohlášení. Takže paní Deli, jste využila šikovným způsobem eh, jednací řád k politickému vyhlášení. A teď budeme hlasovat po jménech. Zahajuji toto hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Nyní odstavec 46 po jménech zahájí hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 47 jmenovité hlasování. Zahajuji toto hlasování. Končím. Přijato. Odstavec 48, kde pro, proti, zdrželi se, to musíme prověřit. Zahajuji elektronické přeskoumání hlasování, končím toto hlasování a je to přijato. Nyní odstavec 50 po jménech zájmu hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování Schváleno. Odstavec 58 po jménech záleží e, hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 60 po jménech záleží hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 62 po jménech zahájil hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Nyní zdůvodnění D. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To musím. Elektronické hlasování zahajuji. Končím. A je to schváleno. Zdůvodnění K po jménech zahajuji hlasování. <laughs> Čili je zahájené, ano, a nyní ho končím. A 512 pro, proti 103, 6 se zdrželo. Nyní zdůvodnění M. Po jménech výjimečně eh, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A je to přijato. Zdůvodnění V po jménech Zahajuji toto hlasování. Končím hlasování. Eh, pardon, hlasovali všichni. Končím hlasování. A je to schváleno zdůvodnění dvojité V na dvě části. První část po jménech závěr hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. Druhá část po jménech zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. Zdůvodnění X na tři části. První část po jménech, kdo je pro, pardon, zahajuji hlasování, hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. Druhá část jmenovité hlasování, končím hlasování. Schváleno třetí část jmenovité hlasování, hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. A nyní závěrečné hlasování o takto pozměněné rezoluci. Po jménech zájí toto hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A je to přijato.